zpráva pana De Jonga týkající se kontroly rejstříku a složení expertních skupin komise. A poprosím pana zpravodaje, pana Jonga, aby si na čtyři minuty vzal slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vyrovnané složení expertních skupin Evropské komise je velice důležité. To jsme děla- viděli, když jsme vyšetřovali Dieselgate Eh, skupina na vysoké úrovni Cars 21 se hlavně skládala ze zástupců automobilového průmyslu. Jim naslouchala komise, ale varování ekologických organizací, které hovořily o možných podvodních softwarových eh, systémech se pozornosti té samé komise skoro nedostala. Už léta parlament bojuje proti lobbystům z velkých eh, podniků v expertních skupinách ale část peněz na expertní skupiny eh, právě vydá parlament na to, aby diskutoval o tématu s komisí. Byl zahájen neformální dialog s komisí a to ještě během minulého mandátu. Po evropských volbách 2014 vznikla patová situace. Komise se domnívala, že to musíme ukázat my, které expertní skupiny jsou sestaveny nerovnovážné a útvary komise by potom začaly jednat. To je samozřejmě potom úplně obrácený pohled na svět. Pokud si myslíte, že na sekretariátu komise byl k dispozici alespoň jeden úředník, který by Eh, kontroloval, jestli jsou dodržována tehdejší par, eh, pravidla eh, pro expertní skupiny, no tak by to právě měla být komise, která zjišťuje takovéto nedostatky. Proto jsme se v našem výboru rozhodli, že sami necháme vypracovat studii a výsledky nebyly moc příjemné. Stále dominují v expertních skupinách velké skupiny výrobců a moc transparentní to nebylo nejsou zveřejňovány průběhy diskuse. A ukázalo se, že komise chce tedy přísnější pravidla, což je dobrá zpráva, ale bohužel vůbec eh, s námi nediskutovali neformálně ani formálně. Přičemž komise věděla o tom, že hodláme vypracovat formální zprávu o expertních skupinách a usnesení. Já jsem vypracoval pracovní dokument a komise na ně reagovala písemně. Zbylo tam několik bodů, kde jsme se neschodli a potom jsme je řešili neformálně s předsedou panem Timmermansem. Rozhovory probíhaly poz- eh, pozitivně, ale bohužel do nových zpráv se nedostaly všechny naše body a proto zde máme tuto zprávu významné požadavky, které tu jsou. jsou. Za prvé jasná kritéria pro expertizu, kterou komise hledá. Za druhé definovat, které zájmy eh, mají být zastoupeny ve specifické skupině a jaká je eh, skutečná rovnováha mezi zájmy. Za třetí potřebujeme dobrý systém pro řešení stížností a definování eh, vyrovnanosti v individuálních skupinách. Potom neproplácet jenom pobyt ale, mm, a jízdné, ale i jiné náklady. Například si představte malého podnikatele, který musí zavřít svůj krámek, když jede pracovat do pracovní skupiny. Potom eh, mandát zastřešující evropské organizace. Dále bude nebude-li zde eh, námitka eh, kvalifikované většiny, tak jasné publikování informací. Za sedmé, zabránět střetu zájmů v oblasti eh, akademických pracovníků a think tanků a potom eh, někoho, kdo bude dohlížet na dodržování pravidel. Já doufám, že bude tato zpráva přijata jednomyslně a komise bude proaktivnější v této oblasti. A proto chceme, aby před prvním červem informovala o tom, jak fungují nová pravidla. Komise tvrdí, že eh, dbá na eh, transparentnost a jsme zvědaví, jak to bude vypadat v praxi. Děkujeme. Děkuji a teď v rámci postupu KHTI pan Marias. Děkuji. Děkuji. Nedostatek transparentnosti a skutečnost, že mnoho z těchto expertních skupin nejsou eh, správně vyváženy, znamená, že bychom eh, měli ty trestříky mít pod kontrolou, protože eh, ano, víme, že tady je nedostatek transparentnosti a mm, pak, když tomu tak je, tak nám občané už nebudou důvěřovat. Měli bychom nalézt způsob, jak účinně zreformovat tyto skupiny expertů a měli bychom toto založit na principu transparentnosti a rovnosti. 30. Ehm, května 2016 ehm, Evropská komise ehm, dala dohromady horizontální pravidla a určila, jak by tyto skupiny měly fungovat Eh, to, což by eh, způsob, jak by měly být vybírány tyto eh, skupiny, to by mělo zvýšit transparentnost. V tomto rejstříku bychom se měli více ještě zaměřit na transparentnost pravidel a vyjasnit také metody, podle kterých mm, budeme pracovat s méně zavstoupenými skupinami nevládních organizací. Děkuji. Děkuji. Paní Konečná, prosím

Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji panu De Jongovi za jeho zprávu k této velice důležité tematice. Myslím si, že e, tady sdílíme e, to, že tyto věci jsou důležité, co se týče legitimity těchto expertních poradních skupin. Tato komise eh, věnovala velkou pozornost roli, kterou tyto expertní skupiny hrají eh, v, naší v tom, jak děláme naši politiku. A eh, také jsme nastínili tvrdší pravidla, abychom zajistili to, že tyto expertní skupiny budou fungovat v naprosté transparentnosti a se správnou zodpovědností, tak jak to je od nich požadováno. Dovolte mi, abych zdůraznila jednu věc, protože toto je základní věc. Expertní skupiny poskytují velmi užitečné eh, příspěvky pro práci komisi mnoha, mezi mnoha jinými politickými oblastmi. Mnoha, mnoho z nich je na nejvýš technická a mají velice specializovanou, speciální povahu. Myslím si, že je velice důležité si připomenout, eh, že ať je jakákoliv rada těchto expertních skupin, mají čistě poradní eh, roli ať eh, může být jejich rada jakákoliv, eh, tak eh, každé opatření nebo rozhodnutí musí být rozhodnutím komise a musí být zodpovědností komise samé. Ale když se komise ujala úřadu, tak jsme se rozhodli, že pravidla pro tyto expertní skupiny by měla být revidována, tak aby lépe odrážela závazky komise, být transparentnější a přebírat větší zodpovědnost. Než byla schválena nová sada pravidel, jsme naslouchali hlasu tohoto parlamentu, eh, evropskému eh, žalobci eh, a obhájci práv. A po roce konzultací a po intenzivních přípravách komise schválila nová pravidla a to v květnu minulého roku. A e, tato nová pravidla, která jsou závazná e, pro e, všechny služby komise, zjistili jsme, že zjevně vylepšují rovnováhu a těchto expertních skupin. A takhle také si myslíme, že poskytují, že přinášejí pozitivní odpověď mnoha návrhům, které byly učiněny tímto parlamentem a Evropským ochráncem. A tato nová pravidla ehm, ehm, znovu potvrzují závazky eh, komise eh, snažit se o vyvážené složení expertních skupin. Ehm, komise služby musí udělat vše proto, aby zajistili vyváženou zastoupení. Eh, to neznamená vyvážené ve smyslu matematickém, což by bylo asi obtížné definovat a bylo by obtížné toho ve všech případech dosáhnout, ale znamená to maximální vyváženost, co se týče zájmu genderových záležitostí a zeměpisného původu těchto expertních skupin. Nová pravidla rovněž přinášejí významné změny, proto by byla posílena transparentnost. Tady jsme dali dohromady nový rejstřík pro tyto expertní skupiny a e, tyto rejstříky jsou přístupné veřejnosti a poskytují přesnější informace a více dokumentů, které jsou pak diskutovány těmito skupinami. A zvláště eh, komise eh, eh, tady chce zveřejnit takový rejstřík mm, pro žádosti, jde o členy expertních skupin, které jsou takto jmenovány. Toto je větší nebo velký krok kupředu a byla to už dlouhodobá žádost tohoto parlamentu. Jinými slovy, jsme tento, jsme tento výběr udělali proto, aby to bylo transparentnější a aby to prospělo složení těchto skupin. Za druhé, eh, registrace v tomto rejstříku transparentnosti se stala teď předběžnou podmínkou pro organizace různých aktérů, které budou jmenováni, eh, aktérů, kteří budou jmenováni do těchto skupin, což znamená, eh, že tady budou zastoupeny jejich zvláštní zájmy v těchto skupinách a bude tady zaručena naprostá transparentnost, co se týče povahy těchto zájmů. Za třetí, Každý dokument, e, který vyprodukuje tato skupina, musí být v tomto rejstříku, e, zápisy budou muset být poskytnuty a to pak bude mít naprostý, to bude mít e, smysl. Navíc expertní skupiny mohou rozhodnout o tom, že otevřou svá setkání pro, nebo zasedání pro veřejnost. A v neposlední řadě jsme učinili tvrdá opatření pro to, abychom se vyhli konfliktu zájmů v těchto expertních skupinách. V rámci nových pravidel to budou nezávislí experti, experti, kteří budou moci být nominováni pouze na základě standardizovaných a detailních prohlášení o konfliktu zájmu, posouzení a to eh, bude právě poskytnuto těmito experty. Jestliže mm, služby komise dojdou k závěru, že tady nedochází ke konfliktu zájmu, pak budou moci tito experti být ve svých funkcích voleni. A navíc všechna prohlášení o těchto konfliktech zájmu tam mohou být zveřejněna v tomto rejstříku expertních skupin. Tato tvrdší pravidla jsme sestavili proto, abychom zajistili a věřím, že to tak budete vidět také, chceme ukázat, že sdílíme cíle komise a parlamentu. Vysoký stupeň transparentnosti a zodpovědnosti pro to, aby mohly tyto expertní skupiny fungovat. Komise se zavázala eh, k tomu, že bude eh, velmi intenzivně aplikovat tato tato nová pravidla a víme, že nás budete mít pod drobnohledem a my budeme samozřejmě i nadále otevřeni, abychom mohli vykračovat v dialogu s tímto parlamentem a abychom se podívali na to, jak vylepšit a jak, jak abychom ukázali, že sledujeme skutečně tuto velmi důležitou věc. Děkuji, paní komisař.